Paní předsedkyně, já Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Nový den, poslední den poslední plenární zasedání v tomto roce, takže zahajuji naše zasedání. První zpráva, kterou se budeme zaobírat, se týká činnosti petičního výboru v průběhu roku 2000.